Denní jednání předušené 13.12.2012. Zápis a schválené texty zasedání z 13.12. máte k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Tímto byl zápis schválen. Milé kolegyně, milí kolegové,